Protože jsme měli začít v 9 hodin a měli bychom dodržet ten čas, navrhuji, abychom začali zasedání, i když chápu, že někteří členové se k nám připojí možná v následujících minutách. Eh, teď eh, jsme u bodu číslo 10, což je prezentace GRC o ekonomickém posouzení dvojí kvality potravinových výrobků na jednotném trhu. Máme výměnu zkušeností a názoru k této studii a velice mě těší, že mohu dát slovo panu Pavlovi Čajanovi, eh, který nám bude prezentovat tuto studii a poté budeme mít rozpravu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 Vážení členové parlamentu, já se jmenuji Jennifer Genovese a já vám představím tuto studii. Jsem vedoucí oddělení Evropské komise. Děkuji, že jste nás pozvali. Jsem zde, abych vám představil výsledky této hospodářské analýzy různého složení produktů podávajících se pod stejnou značkou. Tato studie byla nastartována v červenci 2018. Výsledky jsme měli 2019 a teď se nacházíme v procesu hodnocení. To znamená, výsledky, které vám tady sděluji, jsou předběžné a e, e, budou se k tomu vyjadřovat jednotliví aktéři. Sejdeme se 15. únoru. Tato studie navazuje na studii GRC, e, týkala se komparativní studie a tato zpráva byla představena vašemu výboru v listopadu minulého roku a ukazuje se, že skutečně tady je procentuálně od 9 do 22 eh, potravinových produktů, které vykazují různé složení, ale mají stejné balení. Eh, také jsme se odkazovali k této studii s naší hospodářskou analýzou. Další slide, prosím pěkně. Uh, tato studie byla sorganizována, aby se to celé posoudilo z perspektivy mm, zákazníka, jaký dopad to může mít na rozhodování s eh, spotřebitele, jak to vypadá mm, s horizontální analýzou, eh, aby se vytvořilo propojení eh, E, mezi tržní ekonomikou a rozlišová a různou praxí v prodeji těchto produktů. Ze strany spotřebitelů jsme se dívali na literaturu, abychom vytvořili určitý rámec a co říká teorie o tomto fenoménu a tak Eh, jsme zvolili přístup exper- zahornující experimentální zkušenosti, eh, začlenování testů, eh, způsobu chování spotřebitelů při jejich rozhodování při koupi rozličných produktů, které mají tedy dvo- různé složení, ale jsou prodávány pod stejnou značkou mm, je tady nedostatek výsledků. Eh, takže tento přístup eh, se zaobíral spíše konceptualizací toho rámce, abychom pochopili, proč průmyslové společnosti se rozhodují eh, provozovat tento způsob praxe. Začněme se stránkou spotřebitele. Jednou z prvních záležitostí je, že tady jsou různé teorie, akademické teorie a přístupy pro analýzu toho, proč spotřebitelé se rozhodují Eh, koupy, když, jsou, když čelí této situace dvojí kvality zboží. Eh, z hlediska teorie je třeba zohlednit nejenom vnímání preferencí spotřebitelů, což je velmi důležité, ale také dopad na cenu. Z tohoto pohledu reakce spotřebiteli vzhledem k této teorii může být negativní, pakliže domácí verze produktu je vnímána jako jiné kvality eh, což není eh, vyrovnáno nízkou cenou. Někdy tady může být pozitivní reakce na to, ale ta domácí verze je vnímána na základě toho, že i když to má nízkou kvalitu, tak to má také nižší cenu a může být, že přesto spotřebitelé to mohou akceptovat. Ale důležité je pochopit, vnímá, že vnímání spotřebitele je velice individuální a ten dopad je tedy velice heterogenní preference závisí na nejrůznějších rozměrech, eh, což je nejenom chuť té potraviny například, ale také složení, eh, což je indikováno na označení, čili jak se to může vztahovat na udržitelnost. Toto jsou všechno součásti teorie o vnímání zákazníka a také o určitém souboru preferencí spotřebitele. Půjdeme-li více do teorie a podíváme se na psychologický dopad na spotřebitele. Tady budu hovořit o teorie týkající se modelu potravin a tady je třeba hovořit o nutnosti rozlišování mezi extrinsických a excentrických signálech, vysílající, které vysílají tyto potraviny což rozhoduje, tedy rozhodování spotřebitele se orientuje na extrinsické signály, tedy barva například. A opět na tomto seznamu jsou také ingrediente, ingredience těchto extrinsických signálů. Podle teorie jsou daleko důležitější právě tyto signály a určují preference spotřebitele. Je to o značce hodnoty, které asociuje spotřebitel s touto značkou a země původu a jakýkoliv způsob si označování jako soustředující se na vnější podobu produktu. Teorie ukazuje, že vnímání je založeno právě na těchto extrinsických signálech. A to pravděpodobně ovlivňuje také různé složení prodávaných pod stejnou značku, jsou označována jako mm, taková, která jsou prostě ovlivňována těmito vnějšími signály. Další část o uvědomování, zvyšování povědomí a informací, které jsou k dispozici o dotečných produktech. Pakliže spotřebitel má ještě dodatečnou informaci a může srovnávat na základě vlastní zkušenosti tyto produkty nebo mají informace z médií či sociálních sítí, mohou mít vnímání, když jsou zklamáni jaksi férovostí, pakliže spot či reklama se liší od kvality a um, reakce spotřebitele může být, že buď nebude reagovat, čili naprostá lhostejnost, nebo že přestanou krátkodobě kupovat tyto produkty. A teď se podíváme na některé aspekty ze strany výrobců. Akademická literatura o různém složení produktů takřka neexistuje. Pro koncepční analýzu a pro koncepční rámec jsme, se ohledňo, jsme zohledňovali teorii. hlavními podněty podle literatury je eh, rozdíl mezi preferencemi Eh, zákazníka, eh, konkurenční podmínky a také politika, která může mít dopad na marketing produktů. Tady vidíte graf založený na výsledcích, které byly zveřejněny eh, v rámci komparativní kampaně GS, GRS, GRC, hmm, protože tady byly dotazovány různé společnosti, Eh, v případě reklamy na mm, odlišnost těchto produktů. Eh, tady ten graf potvrzuje, že vnitrostátní regulace a spotřebitelské preference jsou hlavním důvodem, proč se provozuje tato praxe rozlišné kvality produktů. Když se podíváme na chování výrobců eh, z hlediska teorie výrobních společností, je třeba rozlišit dvě situace, když jsou trhy rozdělené a když trhy nejsou rozdělené. V případě rozdělených trhů praxe spotřebitelů týkající se diskriminace v oblasti složení produktu, protože tady se jedná o chování, kdy se společnosti snaží maximalizovat zisk a druhá situace je, že se může přizpůsobit kvalita jako strategická reakce na omezení diskriminace cen. Jediným způsobem, jak mohou rozlišovat produkty společnosti, je právě to odlišení v případě kvality. Eh, čili toto je, jsou praktiky nebo praxe z hlediska maximalizace zisku. Pakliže trhy nejsou oddělené, tato dvojí kvalita se může objevit, protože to může být zavezeno pro eh, eh, to, aby mm, firmy byly schopné také prodávat tyto produkty za různé ceny. A teď se podíváme na teorii marketingové analýzy. Tady vidíte, že jsou rozdílné strategie společností nebo nadnárodních společností. Eh, strategie globální znamená standardizace produktů anebo strategie, eh, která se nazývá mezinárodní, ale týká se přizpůsobování se a lokalizace produktů na základě místních podmínek. Většinou se jedná o kombinaci těchto dvou strategií a to, zač- to, to způsobuje rozlišování různého složení produktu. Čili jako závěr za stránku výrobců můžeme říct, že na základě literatury se přiklání spíše k faktu, že rozlišná, rozlišné složení produktů vychází z optimální strategie společnosti za účelem maximalizace zisku. Takže různé složení produktů buď nabízí nebo nenabízí národní vnitrostátní variace. A společnosti Ehm, a to je díky tedy oddělení trhu. A samozřejmě síla, tržní síla společnosti hraje také svou roli. Čím větší síla na trhu, tím větší hm, tento způsob eh, praktik. A teď se podíváme na ty dva experimenty, které jsme prováděli, abychom lépe pochopili chování a reakci spotřebitele na tuto dvojí kvalitu. Takže Eh, dva podobné testy, jeden online a jeden offline. Eh, rozhodli jsme se založit tyto experimenty na určitém souboru produktů, eh, které se objevily v předešlé zprávě JRC tady eh, vidíte, že jsme mohli vybrat tady jenom šest zemí, Německo, Maďarsko, Litvu, Španělsko, Rumunsko a Švédsko. A pro každou z těchto zemí jsme měli 1500 účastníků. To byl tedy základ pro sbírání vzorků pro studii chování. V zásadě eh, laboratorní zkušenosti ukázaly, že my jsme nemohli používat nějaké procesované produkty, protože v laboratoři, co se děje, že jsme se mohli tázat lidi, aby ochutnávali tyto produkty. Což je důležitá služka ve vnímání dvojí kvality. To znamená, nemohli jsme navrhovat produkty, které se zpracovávají a Měli jsme nižší počet účastníků, když ten vzoreček byl nižší, to bylo 100 účastníků na jednotlivou zemi. Co se stalo během těchto dvou experimentů? V zásadě spotřebitel měl různý stupeň informací k dispozici o produktech, různé kategorie produktů, různé ceny a na tomto základě může spotřebitel určitých případech eh, volit preference. Někdy tady byl proces naslepo, někdy ne. No a na základě toho jsme studovali preference zákazníků. Možná největším problémem je, že během experimentu jsme využívali eh, dvě subotázky. Informace o produktu Pro kterou zemi tento produkt byl určen? Čili pro určitou konkrétní zemi. A bez teda toho určení e, země, pro kterou ten produkt byl určen. Onlineová zkušenost vám ukazuje tady ten výsledek. Já si myslím, že to je důležité, aby se na to poukázalo nalevo vidíte, bez rozlišování země určení většina případů poukázala na určitou hostejnost nebo nevýznam při preferenci, to znamená, spotřebitelem je jedno, jak to si zvolí. Neexistuje žádný um, geografický vzorec pro rozhodování týkající se informace o zboží dvojí kvality. Na druhé straně eh, to je naprostý protiklad. Vidíte ten výsledek, a to bylo v případě těch určených produktů pro určitou zemi. Vidíte, že vnitrostátní produkty a ne tuzemské produkty eh, jsou důležité pro volbu spotřebitele. Čili preference jsou na základě toho, co jsme nazývali v tom předešlém slajdu excentrické signály. Když se podíváme nalevo, u těch výsledků máme tady obdobnou situaci, ale otázkou je, E, když tady máme produkty určené pro určitou zemi, rozlišovali jsme, zda spotřebitelé preferují tuzemské či netuzemské produkty. Na online, v onlineové zkušenosti jsme dospěli e, k tomuto signifikantnímu rozdílu, ale z toho nevyplývají žádné závěry. A ta, ten druhý způsob tady je preference pro domácí, tuzemské tedy produkty. A jaké závěry vyplývají z tohoto empirického studování? To záleží mm, v případě konkrétní země, ale tady bylo takové nerozlišené chování jak online, tak, off, tak v laboratoři. Pardon. Není tady žádná evidence geografických vzorců rozlišování preferencí. A když spotřebitelé jsou informováni o tom, v jaké zemi existuje jaká verze produktu v případě konkrétního určení, tak tady není jasná preference pro tuzemské či netuzemské zboží online, ale je tady preference pro tuzemskou verzi v případě laboratorních testů. A teď se podíváme spíše na horizontální záležitosti, které mohou ovlivňovat volbu zákazníků na základě nejrůz, různého složení obdo, podobných či identických produktů. Tak my jsme dělali ekometrickou analýzu když jsme spojovali výsledky té studie JRC během té kampaně, s fakty ovlivňující chování spotřebitelů, například nákupní koš, index nákupní či HDP v konkrétní zemi a také vzdálenost země jedné od druhé mají-li eh, hranice, či mají-li stejný jazyk, jak to vypadá v případě ingrediencí. A tato dvě vyjasňování eh, nám vyjevila, že index, eh, který je vytvořen na základě spotřeby na hlavu, jsme se dívali na skupiny potravin. Je to tedy určité proxy, chcete-li, čili volba kde jsou preference jdoucí napříč zeměmi. A e, snažili jsme se zachytit potenciální rozdíly v chování v jednotlivých zemích. To znamená, e, tento variabilní faktor je založen také na tradicích dané země, v preferencích spotřebitele pro určité potraviny. A to samozřejmě také ovlivňuje, co zákazník kupuje. Takže v základě ekometrická studie ukázala, jak variabilní faktory do, mají dopad na různé chování zákazníků v té které země. Je to různé v Německu v srovnání s Maďarskem. Tady vidíme výsledky, které jsou pozitivní a negativní. Například největší rozdíl v HDP na hlavu, tím vyšší je mož, pravděpodobnost najít rozdíl v produktu. Rozdíl v cenové úrovni skupin potravin ehm, ovlivňuje, zvyšuje také ehm, různé chování spotřebitele. A pro složitější produkty tam je obtížnější najít tu diferenci. Tady je tedy nejnižší pravděpodobnost soustředit se na různé složení. Všechny tyto závěry se nacházejí ve zprávách. Zprávy jsou, jak už jsem řekl, předběžné. Co z toho můžeme vyvodit? Že Vytváření vnímání zákazníka je komplexní proces, protože vnímání je takový mix nejenom toho, jak vnímáme kvalitu, ale také psychologické efekty, což závisí na těch vnějších signálech. To znamená dopad této dvojí kvality na volbu zákazníka může být ne nula, pozitivní nebo negativní, ale velmi se to liší. Dokonce i u spotřebitelů ve stejné zemi. Racionální praxe je zřejmě výsledkem optimální strategie firmy za účelem maximalizace zisku. To znamená, firma bude mm, adaptovat eh, pro složení produktu a nabídku vnitrostátním verzím závisejícím na tržních podmínkách, poptávce, nabídce poptávce. To také závisí na eh, regulačních politikách. Experimenty ukázaly, že dvojí kvalita nemá dopad na volbu spotřebitele, když nejsou tito informováni o tom, že testované produkty byly určeny specificky pro tu kterou zemi. Ale tady nebyla jasná preference pro tuzemské produkty na tom online experimentu, zatímco v laboratořím jsme viděli převážnou preferenci pro tuzemskou verzi. Empirické hodnocení nám ukazuje, eh, že různé složení potravin napříč zeměmi eh, se řídí eh, poptávkou a produkcí, čili faktory související s výrobou a poptávkou a také s rozlišením HDP na hlavu. Tak, tady to je všechno, děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane eh, Ginofisi. Omlouvám se, že jsem vám nepředstavil. Vy tady máte ještě i další kolegy z komise, kteří se mohou zapojit do diskuze a a ehm, to v případě, že to bude nutné pro zodpovězení otázek, které budou položeny. Zahájíme diskuzi. Chtěla bych se obrátit na koordinátory. Zdá se, že se hlásí pan Schwab. Děkuji, paní předsedkyně. Já si opravdu myslím, že je to velmi zajímavá studie a rád bych se vrátil k tomu slajdu, který hovořil o důvodech pro rozdílné, rozdíly v produktech a na té třetí úrovni, tam to bylo asi 30% e, kvůli národní legislativě a 28% to bylo na druhém místě a to vycházelo z výroby produktů a podmínek, za kterých jsou vyráběny. To znamená, 60 je ovlivněno těmito dvěma faktory. Národní legislativa tady tady hraje klíčovou roli a e, já jsem používal příklad rybích prstů. V Německu e, tam musíte mít 90% rybího masa v tomto produktu a um, to prostě vychází z národní legislativy. A samozřejmě, že můžeme eh, si tady diskutovat o tom, jestli bychom to měli nastavit na Evropské unii, ale eh, mm, pokud členské státy narazí na tento problém, tak je to problém s jejich legislativou. Každý si může stanovit svou vlastní legislativu. a další věc je, eh, že pokud firma pro, eh, má výrobu na různých místech, tak tam můžou být další různé faktory, které to ovlivňují. A já bych se chtěl zeptat ještě k, tom, k těm uh, testům různých vzorků. Uh, tam, kde lidé nevěděli o rozdílech v produktech, tak si uh, často vybírali ten uh, původní produkt a ne ten produkt, kde, který byl určen pro určitou destinaci a tedy spíše se rozhodli pro ten domácí. Takže mě by zajímalo, uh, uh, tady je vlastně takový, eh, taková intelektuální chyba a a nebo to bylo prostě jenom v tom vzorku, kde se to vlastně provádělo, ty testy. Eh, uděláme si takovou skupinu otázek, pokud s ním budete souhlasit, hlásí se ještě paní Charanzová. Děkuji. Ráda bych poděkovala za studii zaujala mě ta část studie, která ukazovala důvody výrobců pro toto chování a osobně se nedonívám, že toto je něco, co prospěje spotřebiteli. Pokud spotřebitel neví, že jsou, je zaváděn, že je to vlastně zavádějící, tak to vlastně přijme ten produkt a problém například v České republice je, že Češi to odmítají, odmítají uh, dvojí kvalitu potravin a vědí, že se tak děje nejen v naší zemi a chtějí, aby eh, tyto praktiky ustaly. A proto jsem uvedla již včera chorvatskému předsednictví, že musíme učinit další kroky, potřebujeme další akce na evropské úrovni. Ehm, a já bych chtěla vyzvat komisi, aby začala pracovat na novém řešení. Bohužel ne každý informovaný evropský občan žije na hranici nebo v blízkosti hranice a může nakupovat na té straně hranice, kde dostane lepší kvalitu a levnější produkty nebo výhodnější produkty. E, to znamená, tady musíme jednat na evropské úrovni, protože spotřebitelé to nemohou vyřešit sami a nemůže to být vyřešeno pouze e, v členských zemích. Takže já doufám, že komise se mnou bude souhlasit. Dále bych eh, uvedla, že mě překvapuje, že jsme eh, obdrželi pouze shrnutí té zprávy a pouze, nebo teprve tento týden, protože jsem slyšela, eh, že zpráva vlastně byla v plném znění odeslána různým zainteresovaným stranám, takže já si myslím, že Evropský parlament by neměl být předmětem takového zacházení. Eh, já si myslím, že na ten poslední komentář bez pochyby někdo zareaguje. Pan Koalaja. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci v tomto důležitém tématu. Myslím si, že je důležité opakovat, že existence stánlivě identických produktů s různým složením je otázkou celé Evropské unie. Není to pouze otázka východu evropských zemí. například v rámci D-testu, což je důležitý test v České republice, spotřebitelský, tak tam rybí prsty tedy měly nižší podíl masa než identický produkt prodávaný v Německu. A dvojí kvalita potravin nebyla zanesena na seznam neférových postupů mezi obchodníky. Takže bohužel e, to je něco, co nás ještě čeká a já bych chtěl také připomenout výsledky předchozí studie, která byla zveřejněna minulé léto. Rozdíly ve složení a přitom identické balení e, vykazovalo 9 produktů a dále 22 procent produktů vykazovalo eh, stejné složení, jako se uvádělo na balení. Takže toto opravdu nahlodává důvěru spotřebitelů a to také odůvodně, eh, nebo důležité je také to, jak eh, spotřebitelé vnímají to, proč je tady dvojí kvalita a proč jsou tady různé varianty produktů v různých zemích. Musíme být velmi obezřetní v tom, jak vykládáme tyto výsledky, protože pokud národní legislativa, a to tady také zaznělo, zmínilo se Německo a požadavky, pokud jde o podíl rybího masa v rybích produktech, v Německu mají tento požadavek a v jiných zemích to není, tak je samozřejmě přirozené, že výrobci e, potom z toho obvinují národní legislativu. Ale já si myslím, že výrobci prostě chtějí jenom ušetřit peníze tam v těch zemích, kde to jejich národní legislativa nevyžaduje. Ono je, jde opravdu jenom o to, jak si tyto výsledky vyložíte. A ta nová studie eh, nakonec také ukázala, že je tady eh, pro spotřebitele velice důležité, že produkty mají různou kvalitu a musíme zajistit, že eh, různé složení bude jasně a viditelně vyznačeno na obalech. Spotřebitelé potřebují informace, aby se mohli rozhodnout, zda si ten produkt koupí nebo ne. Také musíme bránit zneužívání informací na obalech. Jak eh, bylo vidět v prezentaci, štítky pro eh, Německo mohou narušit eh, nákupní chování spotřebitelů v jiných zemích. Například to může vést k tomu, že budou eh, ochotni platit vyšší cenu v dobré víře, že platí vyšší kvalitu. To jsou pouze některé kroky a ideální řešení je pouze jediné. Musíme konečně tyto postupy kompletně zakázat. Děkuji. Děkuji. Posledním koordinátorem je paní Joron. Chcete hovořit? Nechcete? Dobře. E, takže nyní ukončíme toto první kolo dotazů a dáme slovo zástupcům komise. Mr. Genovese. Uh, yeah, I, I give a first round Budu odpovídat na toto první kolo otázek, ale myslím si, že kolega z DG Grow by také chtěl zareagovat. Začnete? Dobře, děkuji. Já jsem z Crow a my jsme vlastně objednali tuto studii. Prostředky na studii šly z DG Crow a Um, měli jsme tady domluvu s starším generálním ředitelstvím. Abych se reagoval na to, co říkala paní Charancová, pokud jde o rozeslání té studie, nebo komu byla poskytnuta. A ten návrh, a zdůrazňuji, že to byl návrh, byl rozeslán interním útvarům komise a také zainteresovaným stranám, kteří byli součástí skupiny zainteresovaných subjektů, kteří se zapojili do tvorby studie s prosbou, aby tu studii eh, nepředávali dál a jen aby se vyjádřili eh, s ohledem na jejich roli v tomto projektu. Někteří jeden nebo dva z členů této skupiny tu zprávu pustili dál a my samozřejmě jsme tím velmi znepokojeni, stejně tak jako poslanci eh, vašeho výboru. A podíváme se na to a samozřejmě dáme jasně najevo, že takové chování je nepřijatelné. Bylo to rozdáno s jasným pokynem, že eh, je to pouze k předání komentářů a rozhodně to nemá být eh, zveřejňováno nebo postupováno někomu dalšímu. My jsme chtěli pouze jejich vyjádření, abychom se potom mohli vyjádřit zde v Evropském parlamentu. Možná eh, ještě eh, k tomu Made for, jaký to má dopad. Ano, má to určitý dopad a z teorie víme, že ehm, to opravdu ovlivňuje tu situaci a že to souvisí eh, s tím, že se, je to spojováno s kvalitou, eh, tak jak to tady zaznělo. Správně. Když vím, pro jakou zemi eh, je to vyrobeno, tak si s tím spojím mm, třeba vyšší kvalitu a potom mám toto očekávání od toho produktu. Ale nelze od toho odvozovat, jestli je ten produkt lepší než ten domácí produkt, protože mnoho lidí, nebo dokonce většina osob v tom pokusu eh, v naší laboratoři se rozhodla pro domácí produkt. Takže ono vlastně není jasné, jakým způsobem to tyto osoby eh, ovlivňuje a jestli je tam nějaký geografický vzorec, který by byl jednoznačný. Ještě stručně Několik poznámek k národní legislativě. Hovořilo se o určitých pravidlech a někteří se vyjadřovali k tomu, že jeden důvod, proč dochází k různému složení, je národní legislativa. A vycházelo se z čísla, které bylo uvedeno na jednom ze slajdů, nepamatuji si číslo, ale bylo řečeno, že důvody pro dvojí kvalitu produktů. Tady tento důvod představoval asi 2%. My jsme chtěli tímto číslem ukázat, že to jsou věci, o kterých hovořily firmy. To bylo to vysvětlení firem v té celoevropské studii, která byla zveřejněna minulý rok. A já jsem tedy nechtěl uh, říci, že to je nějaký um, ultimátní důkaz. To je prostě jen to, co ty firmy říkají a možná, že to je jenom takový strategický důvod, proč se takto chovají. Já bych pouze uvedla, že na seznamu máme asi 10 řečníků, kteří by chtěli pokládat své otázky a máme přesně 18 minut, takže já bych byla ráda, kdybychom dali prostor našim členům, aby položili své otázky a potom, abyste obecně odpověděli na to, co tady zaznělo. Souhlasíte s tím? Dobře, každý dostane jednu minutu na otázku. Velice mě to mrzí, ale máme málo času. Mulțumesc foarte mult. <clears throat> Într-un minut e greu să spun. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych říct, že výsledky výsledky se mi vůbec nelíbí. Výsledky této studie. Tak, jak to zde bylo prezentováno, zdá se, že dáváte za pravdu, respektive zdá se, že obvinujete spotřebitele, že tvrdíte, že on nese tu odpovědnost, ale já to tak nevnímám. V mé perspektivě, jak to vidím já, zejména po té, co jsme obdrželi ty poslední informace, to tak prostě není. Pokud tam máte nějaké chybné označení na obalu, no tak to je klamání spotřebitele, je to velký problém. A nemůžete z toho vyvozovat eh, závěr, že spotřebitel, že na něm je ta chyba. Bylo by tedy vhodné změnit legislativu. Uznat problém Ehm, problém, že stejné balení se vyskytuje v případě různé složení produktu. Ehm, teď máme skutečně otevřené dveře pro každou zemi, aby si vytvořila jakékoliv výjimky, které chtějí. My musíme bránit práva spotřebitele. Nejenom co se týče ceny, ale také kvality. Omlouvám se. Paní Gebhardt. Já, yeah, Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že musím zareagovat stejným způsobem. Právě ta vaše poslední výpověď, nebo co jste tady řekli, to mě skutečně vadí. Vy jste říkali, že nemáme brát ta čísla vážně, protože ta čísla pochází od zúčastněných stran samotných. V tom případě musím říct, proč jste si vůbec zadávali tuto studii, to je neskutečná nestoudnost. A musím říci, že očekávám studie, která poskytnou spolehlivá čísla. A nejde o to, co, jak chutná, co lépe chutná spotřebiteli, nebo zda mu to chutná, nebo ne. Tady jde o úplně něco jiného, tady jde o klamání toho spotřebitele, které vzniká s tím, že produkty, které mají různé služení, jsou prodávány pod stejnou značkou. A to je prostě klamání, nezávisle na tom, zda je ten výrobek lepší nebo horší, o to nejde. A to je to, čemu se musíme věnovat, tomu rozdílnému složení a není to přijatelné. A já souhlasím s panem Kolajou, tato praxe musí být jednoduše zakázána. A já očekávám od Evropské komise, že už nás dále nebude zdržovat v této otázce a že konečně, konečně začne něco činit. Děkuji, paní Benková. Thank you. Děkuji vám. Já se domnívám, že v zásadě řeknu úplně stejnou věc jako mý kolegové, ale ráda bych vám dala příklad ty, ta studie mě skutečně velice zklamala, zejména co se týče závěru. A já se teď chci zeptat na jednu věc, protože ve studii se říká, že tady není vůbec žádná zároka, že spotřebitel má dokonalou znalost o ingredientech, ingrediencích mm, a e, že tedy e, produkty kupuje, vybírá se podle kvality než e, ve srovnání preferencí. No já nevím, <laughs> já bych ráda věděla, na jakém základě Eh, toto bylo vyvozeno. A eh, když eh, spotřebitel je vystaven nižší kvalitě produktu, no tak si proto vyvinul chytě, ale není, chutě, ale není to nezbytně jeho preference. A to je to, co naši kolegové říkají. Naším úkolem je chránit spotřebitele a ne nechat ho klamat. Děkuji, paní Toc. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za tu prezentaci. Domnívám se, že praktiky velkých společností při prodeji produktů s různým složením pod stejnou značkou, pod stejným balení podkopává jednotný trh a je to prostě útok na spotřebitele a já si vysoce vážím toho, eh, že je třeba udělat další kroky, aby se dosáhlo adekvátního řešení a já vítám tedy hospodářské hodnocení dvojí kvality produktu na jednotném trhu. A jak jsem zdůraznila v listopadu, jedna třetina potravinových produktů, které se prodávají v členských státech, mají rozlišné složení, i když mají podobný nebo stejný, eh, stejné balení, pardon, a značku. A není tady za, vůbec zaručeno, že to má stejnou kvalitu a neexistují spotřebitelé jaksi druhé, jak, druhé kategorie. A je třeba, aby tedy eh, eh, to bylo eh, nějakým způsobem odliš, odlišeno. Já se chci zeptat komise, jak chce provádět kontrolu produktu a jak chcete pravidelně monitorovat, zda potravinoví producenti zaručí, že nebudou rozdíly v, po, v kvalitě potravin v různých členských státech. Děkuji, paní Tun. Thank you, thank you very much. Děkuji mnohokrát. My bychom skutečně potřebovali delší diskusy po té, co jsme si přečetli tuto zprávu, protože eh, Stefan, to je sice krásné, že jste to tajně rozdělovali eh, příslušným zúčastněným stranám z komise, ale možná, že by bylo správné to prezentovat také legislativcům, eh, zejména proto, když iniciativa přichází od nás. A já si skutečně myslím, že bychom měli obrátit ten model spolupráce mezi komisí a parlamentem. My prostě nedá nedostaneme tu zprávu vůbec. Zúčastněné strany, pokud jsem to pochopila, dostali tuto zprávu už dávno, dávno před diskusí a my jsme dostali jenom tady nějaké zhrnutí a to tedy eh, se nám opravdu, opravdu nelíbí. A druhá věc, kterou bych ráda řekla, eh, zúčastněné strany to dostávaly měsíce předtím a jistě pochopíte, že my jsme zklamáni, eh, že to tady nebylo, protože aby se to k nám neproniklo jen tak, ale abychom o vás dostali oficiální informaci. A za druhé to, co řekli kolegové o chuti. Dokonce, když jste to ochutil, co... Eh, my víme velice dobře, že eh, chuť je záležitostí pro specialisty. Sedm z třinácti eh, zjistili chuťově, že tady je rozdíl. No tak to je mimořádně vysoké procento. A def, už jsem ukončila de facto. Skutečně se cítíme podvedeni. Pojďme tedy naprosto zarazit tuto praxi. Děkuji, je mi líto, že jsem vás přerušila, paní Borzan.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 První věc je, že různá kvalita, když se tady říká, že různá kvalita je daná rozlišnými chutěmi konzumentů v různých zemích, vždycky jsem říkala, že eh, v Chorvatsku eh, si spotřebitelé rozhodně eh, nepřejí, aby jejich děti konzumovaly produkty nižší kvalitní než v jiných zemích. 50% spotřebitelů to odmítá. A to je tato analýza trhu není příliš založena na mm, tom, co se děje v terénu. A ráda bych řekla, že pak, když produkt je levnější a kvalita je levnější, no to se mi taky nezdá, eh, protože dohled nad trhem by byl tady v tomto případě nezbytný, eh, Mm, aby se dospělo eh, k lepšímu mm, výzkumu chování spotřebitele. Velké společnosti ukázaly, že podvádějí daleko častěji. My musíme vytvořit vnitrostátní dohled, abychom chránili spotřebitele. Děkuji, paní Lopez. Děkuji, paní předsedkyně. Já stejně tak jako zbytek mých kolegů jsem si přečetla zprávu, kterou jste nám představili z komise, ale pravdou je, že situace se neliší příliš v analýze, kterou jsme měli v té předešlé verzi, když už jsme se tím zabývali na našem výboru IMCO. Pravda je, že jednou ze zásad eh, většího úspěchu v Evropě je mít mechanismus, které by zabránili dvojí kvalitě zboží. Já se chci zeptat, zda komise, protože v tomto případě Mm, tady vytváříme skutečně spotřebitele první a druhé kategorie na jednotném trhu a tudíž eh, nedodr- porušujeme pravidla jednotného trhu. Jakým způsobem můžeme dospět k harmonizování informace, aby všichni spotřebitelé byli stejnou měrou informováni? Protože jeden z projektů, který eh, prezentovala, ta, prezentovala tato nová komise, je Green Deal a to souvisí také se zeleným konzumováním. A to je tedy nejvyšší nejvyšší čas, aby se v tom něco udělalo. Je více než nutné, aby se vytvořily mechanizmy, eh, které eh, odstraní tuto nerovnost mezi občany z jedné či druhé země. Jakým způsobem dospět k harmonizování této informace a jak můžeme žádat společnosti, aby vyráběly stejně ve stejné kvalitě zboží pro tu či jinou zemi? Thank you. Děkuji. Pan Stefanič? Děkuji vám. Já budu hovořit slovensky. Že... Jsem rád, že té se zabýváme tématem dvojí kvality, že se to posouvá na další úroveň, ale jsem přesvědčen, že pokud to chceme dále řešit, potřebujeme hlavně dvě věci. Jednak aplikace jednotné metodologie z Evropské komise a jednak spolupráci s členskými státy. Dvojí kvalita je často realitou. A někdy je to jenom vnímání občanů, takže potřebujeme vytvořit systém, pro zvýšení důvěry občanů všude v Unii, tak aby i oni měli zájem na boji proti dvojí kvalitě, aby mohli, pokud mají podezření na výrobky dvojí kvality, by se mohli obrátit na nějakou důvěryhodnou instituci. Proto nutně potřebujeme zavést jednotnou metodologii a potřebujeme spolupráci mezi státy, který, která vytvoří takový systém, který dovoluje hovořit o dvojí kvalitě. Nehovoříme o jiných cenách, o jiných obalech, ale hlavně o tom obsahu. Tomu se musíme věnovat. Děkuji. Děkuji, pan Sokol. Hvala, gospođo, predsjednice. Pa evo, još jednom smo vidjeli da se ovdje radi o vrlo emocionalnoj temi i drago mi je da se o to... Ano, toto je veli, velmi emocionální téma a jsem rád, že se o tom diskutuje v Evropském parlamentu. Tato studie by se měla nahlížet v souvislosti s předešlou studií a já mě skutečně líto, že Evropský parlament to nedostal včas. To je tedy E, něco, co musí e, mezi sebou vydiskutovat legislativci. Co se týče dvojí kvality produktu, e, domnívám se, že tady máme všichni poslanci stejný názor a my zelení se domníváme, že to ukazuje, že jednotný trh není jednotný, protože tady jsou rozdíly. A samozřejmě studie mohou být vykládány různým způsobem, ale jsou tu rozdíly a to není vítané. A zcela jistě tyto rozdíly nejsou založeny na geografii, na různé zeměpisné poloze země. A eh, je to také otázka metodologie, která tady byla použita. O tom musíme dále diskutovat. Dovolte, abych řekl závěrem, eh, eh, že protože mm, spotřebitel velitelé nesou na svých bedrech existenci geopolitických produktů. A to není dobré. My musíme implementovat stejnou legislativu, která umožní spotřebitelům, aby se dovolili svého práva. Ale bohužel zatím se to neděje. Um, Děkuji. Dobře. A teď dám slovo těm, kteří nám představili studii a komisi. Je mi velice líto, že máme tak málo času, ale doufám, že budete moci uspokojit naše poslance vašimi odpověďmi. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, velice stručně, paní Tunové. Zpráva byla rozdělena ne diskriminačně, ale jenom zúčastněným stranám, které byly formální součástí eh, projektu minulý, minul, pátek, v pátek minulého týdne, ne měsíce předem. Eh, my jsme vás nechtěli eh, je nám líto, že k tomu došlo. Eh, podíváme se na to a eh, rozhodně eh, řekneme mm, výrobcům, že toto nelze zneužívat. Ale mm, samozřejmě Evropský parlament bude prvním příjemcem, až bude zpráva dokončena. Děkuji. Já bych ráda já bych ráda dodala k celé té záležitosti. Já jsem byla odpovědna za první část studie a ráda bych se vrátila k záležitostem kvality. Je naprosto jasné, že jako spotřebitelé bychom chtěli cokoliv eh, kupujeme mít nejlepší kvalitu. Co se jedná o standardy harmonizaci, když se jedná o bezpečnost potravin, to je jasné, to musí být implementováno. Je velice snadné implementovat to ve srovnání s pochopením toho, co znamená kvalita potravin. My nemáme jasnou definici a myslím si, že mý kolegové v listopadu už vám to vysvětlili. Musíme pochopit, co to opravdu znamená pro vás nebo pro mě, co je lepší kvalita. Tak je naprosto jasné, že když jsou rozdíly ve složení pod stejnou značkou, mělo, pardon, když tady je různá kvalita, mělo by se to jasně projevit na označení. Jsou-li tady preference spotřebitelů pro ten či onen produkt, OK, v jedné zemi máme vyšší, dejme tomu větší obsah ryby, který vlastně je žádoucí, ale já si myslím, že to není tak těžké. Ale ráda bych ještě jednou zdůraznila, že tady neexistuje jasná definice toho, co znamená kvalita potravin spotřebitele. Děkuji vám. Někdo jiný by rád ještě zareagoval. Mám tady ještě další otázky ze strany poslanců. Já chápu, jak významná rozprava to je. Ještě vy něco za komisi. Děkuji vám mnohokrát, Blanka Rodríguez z komise, já jsem z DG eh, Justice a Consumer Steel spotřebitelé spravedlnost. Ráda bych zareagovala něk- na některé připomínky poslanců týkající se nezbytnosti ochrany spotřebitele. Samozřejmě máme k dispozici nástroje, máme směrnici o monitorizaci, monitorování práv spotřebitele. Já chápu, že tyto diskuze ve výboru jsou důležité, některým to možná nestačí, eh, protože je třeba také založit to na konkrétním hodnotě hodnocení konkrétních produktů, aby tady nedošlo ke klamání spotřebitele. Eh, ten předběžný výsledek této studie potvrzuje, že nejlepší přístup je hodnocení od konkrétního ke konkrétnímu případu ze strany vnitrostátních orgánů na ochranu spotřebitele. Jak už tady bylo vysvětleno, víme, že reakce spotřebitelů na rozlišování produktů jsou heterogenní aby tedy se rychle kvalifikovaly, aby se rychle rozlišila ta kvalita. A ráda bych řekla, že pak, že tyto dvě směrnice, které eh, mě, by měly být implementováni, implementovány jsou nedostačující a komise má eh, povinnost předložit v květnu roku 2020 Eh, kde se zahrnou různé možnosti, jaké nástroje budou k dispozici. My jsme o tom diskutovali, když se schvalovala ta směrnice o možnosti vytvořit určitý černý seznam pro takový způsob praxe, čili komercializace produktů, které jsou prodávány pod stejnou značkou a mají rozli- různé složení, aby eh, se tady poskytovaly jasnější informace o eh, rozdílu těchto produktů, ale studie a důkazy, které máme, musíme srovnávat s ustanovením ve směrnici, musíme tomu dát příležitost. Komise teď SPA spolupracuje s členskými státy týkající se implementování této směrnice. Děkuji vám. Děkuji. Já teď musím ukončit tu diskuzi. To je k jednacímu řadu, paní Charanzová. Chtěla bych pouze eh, jasně řekla komisi k tomuto dokumentu. Bylo to jasné od tří politických frakcí. Bylo jasně řečeno, že ten problém není, že ten dokument unikl, ale problém je, že Evropský parlament ten dokument nedostal vůbec. Takže my se doníváme, že byste s námi měli zacházet stejně jako eh, s dalšími stranami. Děkuji. Uzavřeme to v tuto chvíli. Já jsem si jistá, že to téma se vrátí a to brzy. Děkuji eh, společnému výzkumnému středisku a komisi. A v tuto chvíli tento pod můžeme uzavřít. Vážení kolegové, předtím, než začneme hlasovat, tak eh, jste jistě přečetli e-mail který vás informoval, že chceme udělat fotografii všech členů našeho výboru. Doufám, že jste ten e-mail obdrželi. Bude to trvat několik minut a já bych chtěla požádat všechny naše členy, aby vyšli před sál, protože si uděláme rodinnou fotografii. Ano, je to tak protože jsme všichni přítomní v tento okamžik. Takže prosím, vyjděte před sál, uděláme si fotografii a potom se vrátíme a budeme hlasovat.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 Předtím, než se pustíme do hlasování, několik sdělení. Předsedkyně, jak víte, tento výbor slaví svůj, své 15. výročí, 15. Mm, eh, leté existence a máme jednoho člena našeho výboru, který byl členem tohoto výboru po celých 15 let existence našeho výboru, což je opravdu pozoruhodné. A to je paní Gebhardt. A paní Gebhardt... Učíš to pak? a pro pana Švába platí to stejné, pan Andreas Šváb. Máme tady dva členy, kteří jsou členy již 15 let. Ehm, protože eh, my jsme si kvůli tomu výročí jsme si dělali tu fotografii, ale paní Gebhardt má slovo. Já, danke eh, schön. Děkuji. Patřila jsem k těm, kteří vlastně spolu zakládali tento výbor když se měnil jednací řád parlamentu. Bylo to před 16 lety. Já jsem tehdy zajistila, aby byl tento výbor zřízen. Neboť jsme řekli, že je velice důležité, abychom otázky vnitřního trhu a ochrany spotřebitelů spojili a tím jasně ukázali, že nám jde o život našich občanů. Jsem velice ráda, že během té dlouhé doby se z našeho výboru stal tak úspěšný výbor, že jsme toho tolik dosáhli pro naše občany občany. A byla to řada velmi pozitivních věcí. Náš výbor je výbor, který přijímá největší množství legislativy, která má přímo dopad na životy občanů. A takto zajišťujeme, že spolu utváříme naše společný, náš společný život a určitě se nám to podaří u, i u dvojí kvality potravin. Pevně v to věřím. Pane Švábe, chtěl se zareagovat? Ne. Nikdo další? žádní další eh, členové, kteří by tady byli již 15 let. Pan Manders. Děkuji. Já jsem v té době byl také členem před 15 lety eh, tohoto výboru, ale um, Všiml jsem si, že kompetence tohoto výboru jsou velmi omezené a já si myslím, že bychom měli bojovat za to, abychom opět získali na významnosti, jako to bylo za uh, času, kdy jsme my, Evelyn, já a Anders bojovali za práva spotřebitelů a zejména za jednotný trh, protože já si myslím, že by bylo velkou, eh, velkou škodou, kdybychom ty kompetence nezískali zpět. Uh, Děkujeme a s těmito slovy v tuto chvíli uzavřeme tento bod a začneme hlasovat. Nyní nás čeká hlasování o automatizovaných rozhodovacích procesech, zajištění ochrany spotřebitele volného pohybu zboží a služeb. Nejprve tady máme přijetí otázky k ústnímu zodpovězení. Připravte se, prosím. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Dobře, uzavírám hlasování. 42 eh, členů hlasovalo, všichni pro, takže jednomyslně schváleno. Druhé hlasování, eh, návrh usnesení a z jeho schválení zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 4 se strželi, 39 pro, nikdo nebyl proti, takže schváleno, děkuji. Dále budeme hlasovat o bodu 12, politika v oblasti hospodářské soutěže, výroční zpráva za rok 2019. A tady budeme hlasovat eh, o, o prvním odstavci a o dalších odděleně. O původním textu hlasovat nebudeme. Budeme hlasovat o všem. je to oddělené hlasování. První hlasování je o původním textu. Zahajuji hlasování. Hlasování je dokonce 42 hlasovalo, 4 proti, 38 pro. Děkuji. Dále hlasujeme o doplnění slovech inherently linked to strengthening the internal market. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. 22 pro, 21 proti. Děkuji. Schváleno. Dále budeme hlasovat o pátém odstavci, a to konkrétně o jeho vymazání. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Tento pozměňovací návrh tedy neprošel, odstavec tam zůstane, nebude vymazán. Odstavec 11, oddělené hlasování, první část, první odstavec bez slov Open Data End. Zahajuji hlasování. Hlasování u konce. 29 pro, 11 proti a 3 se zdrželi. Druhá část slova Open Data End. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Schváleno 26 pro, 12 proti, 4 se zdrželi. A nyní budeme hlasovat o stanovisku tak, jak bylo pozměněno. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. 23 pro, 20 proti, nikdo se nestržel. Děkuji. Děkuji kolegové, tím končíme hlasování a myslím si, že o tomto procesu budeme hovořit opakovaně, jak jsme již předeslali. Bien, chers collègues. Kolegové. Vážení kolegové, vracíme se k jednání, budu hovořit francouzsky. Euh, budu hovořit francouzsky, takže prosím nasaďte si sluchátka. Náš poslední bod na pořadu jednání dnes je diskuzice o pozměňovacích návrzích z návrhu stanoviska kolegyně Anna Kavadzini. Týká se to schvalování typů motorových vozidel. Připomínám, že tento text tady je příslušný výbor, výbor ENVY k tomu, k této zprávě. A také připomínám, že výbor IMCO má pra, eh, pravomoci podle článku 57 jednacího řádu a týká se to zejména přístupu přístupu eh, k informacím o opravách a údržbě vozidla. Tak toto bylo tedy nyní dohodnuto mezi předsedy výboru Envy a IMKO a nyní dám slovo kolegyně Aně Kavadzíny. Děkuji mnohokrát. Nejprve bych chtěla poděkovat vám všem, všem frakcím za pozměňovací návrhy a pokud jde o některé pozměňovací návrhy, které jsem předložila, tak si jistě uvědomujete, eh, že eh, některé jsem se ehm, tady tam eh, zohlednit kompetence Envy, ale chtěla jsem také zohlednit pozici zelených, že faktor konformity tady není v žádném případě za potřebí, protože potřebuje být potřebujeme, aby vozidla okamžitě byla v souladu s Euro 6 a proti kompetencích um, Envy, já to pouze přečtu, v duchu spolupráce, pokud jde o obsah pozměňovacích návrhů dalších frakcí, tak si myslím, že jsou velmi kvalitní, mnohé z nich mohou být podpořeny zejména pokud jde na, o na přístup k informacím o opravách a tak dále, dále opatření pro spotřebitele provedené eh, v rámci Dieselgate, ehm, dále v souvislosti s operátory. A pokud jde o pozměňovací návrhy, které předložilo GUE NGL, tak článek 8 eh, bude vypuštěn pozměňovací návrh 14 a 17 a my bychom chtěli, aby ta ustanovení tam zůstala, abychom opravdu tady neměli žádnou uh, mezeru, než um, některé věci vstoupí v platnost. Takže my si myslíme, že zatím je to lepší to tam ponechat a dále dotaz k pozměňovacímu návrhu 19, který předložila paní Krapíny. Datum vstupu v platnost by se měl posunout ze 3 na 5 den po zveřejnění uh, veřejného věstníku, úředního věstníku. A mě by zajímalo, proč si toto přejete, proč jste předložila tento eh, poslanecí návrh. Nebylo mi to úplně jasné, takže to jistě zodpovíte. A jinak, pokud jde o další postup, tak eh, eh, ty kompromisy a o těch poznacích návrzích můžeme, můžeme o nich hlasovat. Není potřeba mít žádné technické zasedání, takže schůzi, eh, která byla naplánovaná 17. února, můžeme zrušit a můžeme rovnou hlasovat. Děkuji. Já nyní dám slovo stínovým zpravodajům. Nejdříve tedy paní Tun. Děkuji, pane předsedo. Nemáme žádné poznámky, protože to bylo tak dobře připraveno eh, příslušným výborem že nám se to stanovisko líbí a jsme naprosto srozumění s tím, co bylo předloženo. Výborně, děkuji paní Tún. Nyní paní Benová. Ta zde není, ale paní Grapíny. Děkuji. Já se omlouvám za to, že Monika Beňová se nemohla eh, zde být. Mě tedy stínová stravodajka a poprosila mne, abych ji nahradila. Zcela stručně. My toho příliš mnoho nemáme v této fázi, pouze, že Evropská unie udělala málo pro to, aby chránila spotřebitele v tomto hledu, zejména co se týče práva na přesné informace. A to vedlo ke skandálům, které všichni známe. A týká se to asi 50 milionů automobilů. Proto by bylo podle nás vhodné, A některé typy automobilů mají technické specifikace, které se liší, když hovoříme o skutečné specifikaci autu a došlo ke klamání spotřebitele. Na závěr bych ráda řekla, kolegové, měli bychom v našem výboru pracovat, abychom znovu obnovili důvěru našich spotřebitelů, protože to je ta nejdůležitější eh, věc v naší práci ve jménu našeho výboru. Musíme toto dělat. My tady nejsme za ty, kteří porušují právo. My jsme dali pozměňovací návrhy zohledňující to, co jsem řekla, a pozměňovací návrhy, které zlepšují ochranu spotřebitele. Je, tady jedná se o velice odborné téma ale neměli bychom také vynechat ze zřetele politický problém a celý rozměr. Já chci poděkovat Aně Kavaciniové a teď bych ráda vysvětlila své vlastní pozměňovací návrhy. Není specifikováno, když hovoříme o pracovních dnech nebo ne. Tři dny je velice krátké období, protože to může být sobota či neděle. A proto jsem žádala v pozměňovacím návrhu pět dnů. Měli bychom specifikovat, že hovoříme o pracovní době, o pracovních dnech. A toto by mělo být skutečně nařízeno a mělo by se to registrovat. To je můj argument, protože já přicházím ze země, kde je to velmi aktuální. Merci, Madame Grappini, pour... Euh, Děkuji paní Grapini za její vysvětlení a nyní dávám slovo Ditě Charanzové. Děkuji, paní, eh, pane předsedo, děkuji zpravodajce za její práci. I já budu nesmírně stručná. Celá řada pozměňovacích návrhů je přijatelná co do obsahu. Eh, já osobně souhlasím s mnoha z nich. Naše skupina se domnívá, že původní návrh komise byl přijatelný pro nás a zohlednil také politickou dohodu tohoto parlamentu. A proto má skupina nepředložila žádné pozměňovací návrhy a je to také důvod, proč má skupina stále ještě bude muset rozhodnout, které pozměňovací návrhy můžeme podpořit, pakliže vůbec nějaké. Abych rada řekla, že hlasování proti pozměňovacímu návrhu by nemělo být pochopen jako zamítnutí těch obav, které tady jsou ale eh, to, to nařízení by mělo být schváleno co možná nejrychleji. Já věřím v odborný text, ale eh, politické eh, komentáře by měly být vynechány z tohoto textu, takže těším se na další schůzi. Děkuji mnohokrát. Paní Žoron, chcete něco připojit? Ano, děkuji. Milí kolegové, já jsem si vyslechla veškeré argumenty a dnes vlastně tady, proč tady jsme, abychom debatovali o těch dýzlových vozidlech? zejména těch s tím přímým stříkováním. A já souhlasím se všemi těmi body, které tady byly nadneseny a my to všechno sdílíme. Také souhlasím proto, protože si myslím, že Volkswagen skutečně velice poškodil veškeré vlastníky dýzlových vozidel od této firmy. Oni vlastně ztratili velké množství hodnoty toho vozidla, pokud by ho chtěli opětovně prodat. Samozřejmě si také myslím, že jejich auta musí mít právo na to, aby eh, stále dále se pohybovali po silnicích, ale v Německu, v Paříži a ve Strasburku je to omezováno, takže spotřebitelé jsou poškozeni. Já si myslím, že co se týče informací, tady musí být naprosto transparentní a naprosto přístupní všem, jak spotřebitelům, tak aktérům na trhu. To je stejně podobné jako o lékařských informacích. Představte si, že by lékaři vůbec neměli k ním přístup. Já si myslím, že vlastníci aut jsou také dospělí, je to tedy podobné, stejně jako pacienti a musí mít tedy přístup na, k veškerým informacím, které se týkají jejich vozidla. Takže to jsou tedy z naší strany body, které bychom rádi rozpracovali. Děkuji. Děkuji paní Žerou. Pan Tošenovský za EKR. Já budu hovořit svou mateřštinou. Ke, ke kolegům, eh, že také nebudeme eh, příliš rozšiřovat eh, tu diskuzi, souhlasíme s mnohými věcmi. Eh, při projednávání toho materiálu určitě je velmi důležité, aby konečný uživatel osobních vozidel měl jasnou představu z hlediska oprav a údržby. A tyto informace považujeme za důležité, protože eh, vlastník má vědět eh, maximum dostupných informací. Stejně tak se shodujeme s tím, že by Eh, jsme neměli řešit faktor zhodnosti mezi výsledky laboratorních testů a testů z reálného provozu, protože by eh, tímto jenom mohlo dojít k určitým nepochopením a zmatením, eh, čili podporujeme tento přístup a budeme, máme k tomu velmi, velmi střícné stanovisko. Thank you, Mr. Chair. Výborně. Pokud si nikdo další nepřeje vystoupit, a zdá se, že ne, dávám zpět slovo paní zpravodajce. Děkuji vám. Dě- děkuji, nic není, uh, není co dodat a můžeme hlasovat. Děkuji, já tady pouze připomínám, že hlasovat se bude 18. února během příští schůze našeho výboru, která začne 17. A já bych chtěl ještě využít příležitosti a pozdravit naše britské kolegy, kteří se účastnili dnes hlasování a bohužel na příště zde nebudou, takže já ještě jednou zdravím a děkuji vám všem. Tímto je schůze u konce.